Vážení kolegové, poprosím vás všechny, abyste se usadili. Rádi bychom zahájili tuto schůzi. Um, I, am starting this session, just the last Zahoje toto zasedání, jenom ještě poslední varování pro ty, kdo budou užívat tlumočení, že tedy zahajujeme toto zasedání. Vaše excelence, vážení kolegové, vážení přátelé, stalo se již tradicí, že Evropský parlament pořádá úvodní zasedání otevřených dní. Dnes budeme hovořit o budoucnosti Evropy a o tom, jak koherentní politika může zlepšit situaci v Evropě. Paní Mercedes Preso, předsedkyně výboru regionu a pan Johannes Hahn, komisař pro regionální politiku, jsou po mém boku, aby vás rovněž přivítali. Dovolte, abych přivítala naše hlavní řečníky, paní Rudy Kratca Cagaropolu, místo předsedkyně Evropského parlamentu, pan Rudy Demot, ministr předseda Valonského regionu za belgické předsednictví a pan Filip Majštat, prezident Evropské investiční banky a pan předseda Evropské komise Jose Manuel Barroso nás osloví prostřednictvím eh, video přenosu. Ráda bych rovněž upozornila, že po projevech našich hlavních řečníků proběhne diskuse, kterou bude moderovat pan Mark Rogerson, výkonný ředitel z Concilia Limited. Ráda bych požádala všechny, kdo si budou chtít vzít slovo, aby vyplnili příslušný formulářík s eh, žádostí o slovo a předali jej našim pořadatelům. Děkuji mnohokrát, že jste mezi nás dnes přišli. Ráda bych rovněž využila této příležitosti, abych eh, vyslovila vám svůj obdiv za vaši angažovanost v diskusi o budoucnosti politiky soudržnosti. Musím říci, že jsme ještě nikdy dříve nezaznamenali takovou angažovanost regionů a sítí jejich zastoupení zde v Bruselu a tak cené příspěvky od regionu eh, při budoucím utváření koncepce politiky soudržnosti. Vnímám to také jako závazek eh, ze strany regionu, že tady se chcete ujmout eh, se hodí odpovědnosti za budoucnost Evropy. Můžete nabídnout nadšení a energie, které Evropa potřebuje a které dnes můžeme hledat právě především v našich regionech a městech. Děkuji tedy že jste prokázali takový silný cit pro zodpovědnost a pro um, zajištění nového elánu pro Evropu. My jste v Evropském parlamentu jsme zase přijali svou odpovědnost za zavádění institucionálního makroekonomického rámce, který uh, usnadní a napomůže růstu, tvorbě pracovních míst a konkurenceschopnosti evropské ekonomiky, ale rovněž se domníváme, že Evropa potřebuje strukturální reformu a politiku rozvoje Politika soudržnosti je vlastně rozvojovou politikou, která v adekvátním makroekonomickém a finančním rámci potom bude moci dosahovat svých plných dopadů. Soudržnost je podle smlouvy základním principem evropské integrace. Tento princip činí politiku soudržnosti politikou pro všechny občany Evropské unie, ale samozřejmě tato politika by měla dosahovat větších výsledků v regionech, které eh, zaostávají, které potřebují dohnat ostatní. A to je výzva nejenom pro politiku soudržnosti, ale pro všechny politiky v Evropě, které mají dosahovat výsledků na evropské, celostátní, regionální a místní úrovni. Nedávná finanční a hospodářská krize eh, kreslí novou hospodářskou mapu Evropy. Nesmíme šetřit úsilím na to, abychom nakonec se dobrali lepší hospodářské mapy Evropy. A proto je třeba řešit rozdíly jednak mobilizací rozvojového potenciálu na územích, která zaostávala také eh, v těch oblastech, kde nová generace investic, eh, kde potřebujeme novou generaci investic a konkurenčních výhod. Díky novým typům spolupráce můžeme lépe propojit ty ta inovační centra, ty lokomotivy s těmi, kdo jsou o něco pozadu. Ale všichni musí poměřovat svoji sílu a konkurenceschopnost vůči globálnímu kontextu. Ehm, evropská spolupráce potom bude ještě cenější než jindy. Tím, že evropské soudržnosti ehm, dáváme i rozměr územní, ehm, snažíme se využívat skrytý potenciál, který se často ani neobjevuje v národních či regionálních statistikách. Tento potenciál je možné využít tím, že se evropské politiky, že evropské politiky lépe zohlední specifičnost jednotlivých území a zajistí spolupráci mezi regiony v Evropě i za jejími hranicemi. Ehm, harmonického evropského růstu můžeme dosáhnout tehdy, pokud všechny oblasti Evropy budou maximálně realizovat svůj potenciál a spolupracovat s ostatními při naplňování cílů strategie EU 2020, tedy inteligentního, trvale udržitelného a inkluzivního růstu. Vážení přátelé, veřejně jsme projednávali e, politiku soudržnosti od e, Fóra o soudržnosti e, v roce 2007. Pátou zprávu o soudržnosti, které Evropská komise bude prezentovat své myšlenky do budoucna, inspirované rovněž myšlenkami Eh, vzešlými z této dlouhé konzultace, tuto zprávu tedy očekáváme. Evropský parlament pak projedná usnesení o budoucnosti politiky soudržnosti právě v tomto týdnu. Musíme si uvědomit, že růst v Evropě bude tažen nabídkou, stranou nabídky v nadcházejících letech a rozvojové politiky, jako je politika soudržnosti, budou mít obrovský význam v dosahování toho, aby Evropa dlouhodobě dosahovala strukturálních změn a růstu pro všechny. Ráda bych nyní vyzvala předsedkyně výboru regionu paní Mercedes Bresso, aby vystoupila se svým úvodním pozdravem. Mercedes, máte slovo. Grazie, presidente Hubner. Děkuji. Paní předsedkyně, paní Hybner vaše excelence, eh, Pan, paní eh, Kraca Cagaropolo, eh, vicepředsedkyně Evropského parlamentu, pan Demote, pane Majš, předsedo Majštate, vítám vás na zahajovacím zasedání 8. Evropského týdne města a regiony a zároveň to bude plenární zasedání výboru regionu. Vaše přítomnost na tomto zasedání dnes eh, je velice důležitá. Je tady mnoho účastníků a zdůrazňuje to také to, jak důležité jsou regiony a města pro Evropu a že Evropa je zase důležitá pro tyto regiony i města. Evropa 2020, konkurenční schopnost, spolupráce a soudržnost pro všechny regiony. Takové je heslo tohoto týdne, které zdůrazňuje politickou ambici našeho společného setkání na straně jedné a zároveň to poskytuje městům a regionům platformu pro diskusy o otázkách, které se jich plně týkají. Kontext těchto otevřených dnů je naprosto jasný, protože teď má Evropa novou strategii na příštích deset let. Je to Evropa 2020, která nás má přinést, přivést do budoucnosti a která má vyřešit tu krizi, jež nás zasáhla eh, teprve před dvěma lety, byť se to zdá delší nechci znít příliš pesimisticky, ale mohu hovořit pouze realisticky, protože krize ještě není překonaná. Abychom se vyhnuli toho, tomu nejhoršímu, potřebujeme, aby intervenovaly i státy, i města, regiony. V současné době veřejné finanční prostředky jsou pod obrovským tlakem a dochází ke ztrátám pracovních míst, lidé se cítí nejistí a proto je třeba, aby tady zasahovaly i veřejné úřady. Podle nejpozdějších údajů eh, v druhém kvartále se ztratilo mnoho dalších pracovních příležitostí a je tedy na nás, kdo jsme byli na místní, regionální a evropské úrovni zvoleni jako zástupci našich občanů, abychom očekávali, že se na nás budou občané obracet. Proto si myslím, že si musíme tedy ponechat určitý manevrovací prostor. Ten je sice omezený, ale musíme se i nadále dívat na budoucnost na Evropu 2020 a musíme doufat, že se nám podaří vydaři, vyřešit problémy těch, které mají všechny potřeby. Existuje mnoho také příležitostí, které poskytuje zelená ekonomika a ekonomika založená na znalostech. Nicméně musíme také eh, si uvědomovat, že skutečně zaznívají varovné signály eh, z, z mnoha směrů a eh, nechci ani to dost zdůrazňovat, že musíme udržovat vysokou úroveň soudržnosti mezi regiony, protože to je hlavní základna mírového, mírové koexistence mezi námi všemi. Evropa 2020 právě nyní musí být nadána specifickými politikami, ale hlavně dostatečnými finanční prostředky, aby bylo možné dosáhnout všech těch vysokých cílů, které byly vytýčeny. A hlavně se těšíme na eh, nový eh, zákon, na nový rozpočet, na eh, program týkající se růstu pracovních příležitostí i po roce 2013 a na zprávu o soudržnosti. To jsou jenom některé důležité dokumenty, které bude během příštích několika měsíců schvalovat Evropská komise a které určitým způsobem vyšlou signály jakým způsobem se bude utvářet evropská budoucnost. Tyto dokumenty budou také základem pro legislativní balíček, který má být potom předložen někde uprostřed roku 2011. Je to i spojeno samozřejmě s rozpočtem v roce 2013. Musíme se jasně říci, o co nám jde. Chceme, aby náš hlas byl slyšen, chceme přicházet s novými myšlenkami a především chceme a musíme být zapojeni, musíme být angažováni od samého začátku protože myslíme si, že neúspěch ehm, Lisabonské strategie byl alespoň části způsoben nedostatečným řízením, že Evropa nedostatečně naslouchala hlasu ehm, měst a regionů. Náš hlas je vaším hlasem a ten musí být slyšet bude slyšet teď během několika dnech. Bude tady více než 120 seminářů, workshopů, a e, bude tady akreditováno 300 novinářů, zejména z regionálních médií, kteří se sjeli do Bruselu. Přeji jim vysoce plodnou práci, která půjde ke prospěchu všech evropských regionů. Je to opravdu zcela jedinečná možnost, abychom mohli jasně vyjádřit, co očekáváme od Evropy a co zase Evropa může očekávat od nás. Ráda bych využila této příležitosti k tomu, abych eh, se zmínila o třech hlavních aspektech naší diskuse. Za prvé vůbec nejsme naivní. Eh, jedná se o pátou zprávu o soudržnosti a její závěry. A pokud eh, se stanoví, že bude opravdu politika soudržnosti pro všechny regiony, jak doufáme, pak to ještě úplně neznamená, že stejně tak dopadne i výsledek jednání o rozpočtu v radě. Ministři financí musí vědět, že kdyby se seškrtal rozpočet na um, soudržnost, pak podle našeho názoru by to nebylo akceptovatelné. Musíme přijít argumenty, které vycházejí za rámec čistého propočtu eh, neto plateb a ty argumenty mohou předkládat regiony i města, které potom musí realizovat strukturální fondy. Kdo tedy nelimy může hovořit na základě zkušeností s úspěchy eh, díky financování z Evropské unie. My můžeme na základě praktické zkušenosti také obhajovat výsledky této politiky. Za druhé, E, toto schromáždění a region výboru už několikrát zdůrazňoval, že evropská politika soudržnosti nemůže být pouze e, produktem e, koordinace na úrovni členských států. Bude-li úspěšná, závisí to na tom, jak se budou realizovat základní principy, jako je integrace, koncentrace, zapojování sociálních partnerů a to všechno se musí dělat na základě společné strategie, která zapokuje, zapojuje všechny vrstvy vlády do vztahů. Jak ukázalo nedávné hodnocení, tyto zásady jsou efektivnější než jednotlivé politiky v jednotlivých oblastech. Nikoliv náhodou se v Lisabonské smlouvě praví, že hospodářská a sociální eh, soudržnost nemůže pomíjet ani teritoriální dimenzi v Evropě. Za třetí, nestačí, aby eh, se naše znalosti a naše signály omezovaly jenom na malé skupiny těch, kteří jsou do této práce bezprostředně a přímo zapojeni. evropská aktiva, abych tak řekla, nemohou být takto eh, drženy v omezeném prostoru. Už se hodně dělalo, aby se zveřejňovaly výsledky evropské politiky soudržnosti. A v této souvislosti tato akce eh, představuje i lokální dimenzi eh, s používením právě hesla Evropa můj region, Evropa moje město a e, obsahuje to tedy 260 seminářů a jiných akcí, které organizují regiony a jiní partneři e, v rámci otevřených dní i lokálně. Ale myslím si, že by se dalo udělat ještě více. Musíme se vždycky podívat na otevřené dny a zamyslet se nad tím, jak můžeme s touto iniciativou jít dál. Evropa je samozřejmě vnímána pro, jako důležitá, ale jak říkal Jean Delors, je to jako jízdní kolo. Pokud nepojedete dál, spadnete. Můžete chvilku udržovat rovnováhu, ale za chvíli člověk stejně spadne. Regiony a města mají dostatečnou energii, aby mohli postupovat, hýbat Evropou dále dopředu. Chci tedy, abychom přesně tohle dělali a doufám, že během těchto několika dní při, budeme svět prostředky získání velice užitečných výsledků, které budou užitečné nejenom pro naše města a pro naše regiony, ale pro Evropu jako celek. Děkuji za pozornost. A děkuji vám tako, že jste se sem dostavili, abychom mohli společně pracovat. Děkuji. Děkuji, Mercedes Bresso. A teď bych ráda pozvala komisaře pro regionální politiku eh, Johannese Hána, aby přednesl svůj úvodní projev. Děkuji, paní předsedkyně, vážení předsedové, dámy a pánové. Rád bych vás přivítal na tomto osmém ročníku otevřených dveří evropských měst a regionů v Bruselu. Jsem moc rád, že se tady sešlo tolik lidí, nejenom z místních, národních, regionálních a veřejných orgánů, ale také z kruhu akademických, podnikatelských a samozřejmě z médií. Jsem také velice potěšen, že mohu i znovu na Open Days uvítat eh, zástupce zemí, eh, které nejsou členy Evropské unie, včetně Brazílie, Ruska, Arménie, kteří přikládají význam rozvoji eh, regionální politiky a které projevili zájem o to, jak evropská regionální politika je realizována. Váš pokračující entuziasmus je svědectvím obrovské popularity této akce. V Bruselu se bude konat 130 seminářů a více než 260 akcí se bude konat na místní úrovni. Není tedy pochyby o tom, že tato akce bude znovu velkým úspěchem. S hlavním tématem pro letošní ročník je Evropa eh, roku 2020. Je to vhodné téma. Víte přece, že Evropa byla postižena globální ekonomickou krizí. Jsou tady také známky oživení, zlepšení ale nemus, nesmíme usínat na vavřínech, musíme se zaměřit na své priority a postarat se o to, aby lidé měli eh, pracovní místa, posilovat konkurenceschopnost na našem otevřeném trhu. Znamená to rozběhnout agendu 2020, posílit oživení, ale děla udělat to také takovým způsobem, abychom povzbuzovali ekonomiku novou, která je efektivnější, zelenější a inkluzivnější. Regiony a města v tom hrají eh, klíčovou eh, úlohu. Je zapotřebí, aby byly zapojeny, abychom docáhli těch ambiciozních cílů na evropské úrovni. Je zapotřebí investovat 3 eh, HDP Evropské unie, dosáhnout našich cílů v oblasti energetiky a klimatické oblasti a je zapotřebí je promítnout do regionálních cílů. Každý region má totiž jiný potenciál Eh, jiné možnosti a hrát tedy úlohu v eh, dosahování cílu tohoto regionu. Je zapotřebí zapojit veřejný i soukromý sektor, abychom mohli eh, naše rozhodnutí promítnout do praktických opatření. Toto je vlastně platforma pro úvahy, jak budeme utvářet naši společnou budoucnost a jak lépe zajistit spolupráci mezi veřejným sektorem a podnikatelským sektorem. Jak možná víte, Příští měsíc budeme eh, předkládat eh, zprávu, která bude zahrnovat naše představy o budoucnosti regionální politiky soudržnosti. Budeme také pořádat fórum, kde se budeme zamýšlet nad tím, jak zapojit všechny evropské regiony do proměňující se eh, ekonomické krajiny. Chceme zapojit všechny regiony a všechny klíčové hráče. Chceme vědět, jakou politiku soudržnosti chcete v budoucnu mít. Doufáme, že ty výsledky přispějí eh, výboru regionů při přípravě budoucích cílů. Budem... Zprávy, které byly předloženy Evropskému parlamentu, byly velice hodnoté pro další proces. Já bych rád eh, blahopřál belgickému předsednictví za jejich profesionální nasazení za dosažení pokroku v této politice. Může, my spoléháme na vaši podporu, aby ten proces pokračoval stejně úspěšně i v příštích letech. Open Days eh, také znamená spolupracovat. Evropa má, je tedy eh, Evropou rozmanitých států, ale je do zapotřebí koordinovat politiku, koordinovat finance. Měli jsme eh, možnost testovat do nejrůznějších regionů a znovu a znovu jsme žasli nad inovativními myšlenkami, nad obrovskou rozmanitostí celých projektů v rámci politiky soudržnosti. Možná v příštích několika dnech budete moci využít té příležitosti poučit se vzájemně od jeden od druhého a já vám přeji, abyste příjemně strávili těch několik příštích dnů v Bruselu. Thank you. Děkuji moc, eh, pane komisaři Háne. Dovolte, abych eh, požádala Rody Kraco, eh, vicepředsedkyně Evropského parlamentu, o hlavní projev. Monsieur le commissaire, ah, pardon. Vážený pane komisaři pro regionální politiku, vážený pane Háne, paní Bresso, předsedkyně výboru regionu, pane předsedo Evropské investiční banky, pane Majštet, pane Demote, pane ministře Valenského regionu. Bývalý, chci také uvítat předsedkyně Evropského parlamentu výboru pro regionální rozvoj, eh, která byla dříve komisařkou a vážení kolegové, je na velikou ctí, že jsme tady s vámi, že já tady s vámi mohu být jakožto místo předsedkyně Evropského parlamentu. Pan předseda Jerzy Buzek také eh, zaštiťuje toto, tyto otevřené, osmé otevřené dny evropských regionů a měst. Je to iniciativa, která byla v roce 2003 organizována společně výborem regionů a generálním ředitelstvím pro regionální politiku Evropské komise ve spolupráci se 244 regiony a městy a 33 různými zeměmi. To je samozřejmě obrovská výhoda. Umožňujeme diskutovat jedinečným způsobem a na vysoké úrovni o budoucnosti regionální politiky a politiky soudržnosti, ale také lépe pochopit různorodost, bohatství a potenciál evropských regionů. Vážení přátelé, politika soudržnosti představuje snahu a základní cíl Evropské unie, našeho evropského projektu. Především nejviditelněji, nejhmatatelněji a kvantifikovatelně eh, vyjadřuje evropskou solidaritu. Ve skutečnosti cílem politiky soudržnosti bylo vždy přispívat k sociohospodářskému rozvoji členských států a regionů, těch eh, nejméně rozvinutých tedy s orientací se zaměřením na trvale udržitelný růst a konkurenceschopnost všech regionů. Šlo tedy vždy o podporu sociální, hospodářské a územní integrace. Po po sobě následujících rozšířeních evropských společností pod Evropské unie se politika soudržnosti musela neustále přizpůsobovat nové sociohospodářské realitě. Zásadní Eh, územní rozdíly, jaké máme například u eh, nejodhalejších regionů nebo regionů, kde eh, proběhla kde došlo k útlomu průmyslové výroby nebo ostrovní zóny či regiony říce osídlené. To všechno jsou zvláštní případy. Evropská politika soudržnosti tedy zbližuje a umožňuje spolupráci partnerů na různé úrovni, představuje viditelné výsledky a je proto také jednou z oblíbených politik Evropského parlamentu. Evropský parlament výrazně přispíval a přispívá k utváření politiky soudržnosti v letech 2007 až 2013, konkrétně podporou nadnárodní a meziregionální spolupráce, a také důrazem na využívání fondu pro tvorbu pracovních míst, eh, efektivní ochranu životního prostředí, aniž bychom samozřejmě zapomínali na podporu inovací, kreativity, rovnosti šancí a sociálního začlenění. V nedávné době potom se objevily nové výzvy v hospodářské oblasti, které se žádaly nová opatření, mající za cíl urychlení programu, které spadají pod politiku soudržnosti 2007 až 2013, tak abychom zmobilizovali veškeré zdroje a prostředky, které nám umožní přímo a efektivně doprovázet snahy o oživení ekonomiky na národní a regionální úrovni. V tomto ohledu Evropský parlament vypracoval zprávu a odhlasoval usnesení týkající se přispění regionální politiky Unie k boji proti hospodářské a finanční krizi, konkrétně v rámci cíle 2. A já, jakožto členka výboru pro regionální rozvoj v Evropském parlamentu a také jakožto zpravodajka pro toto téma eh, jsem sama přispěla k vypracování této důležité iniciativy. Dámy a pánové, Otevřené dny v roce 2010 se zaměřují na EU 2020, tedy konkurenceschopnost, spolupráci a soudržnost pro všechny regiony. Strategie EU 2020 vyzývá k inteligentnímu růstu, který bude trvale udržitelný, solidární a ambiciózní. Provádění politiky soudržnosti je nutným předpokladem pro úspěch strategie 2020. Jak to zmiňoval Mario Monti během prezentace své zprávy, nová strategie pro jednotný věční trh, strategie pro rok 2020, tedy do roku 2020, stvrzuje postavení respektive integraci, zapracování politiky soudržnosti do všech důležitých politik EU. Hovoří také o tom, že strukturální fondy jsou jedním ze zásadních nástrojů pro Eh, naplňování strategických cílů jednotného vnitřního trhu, včetně sociálního začlenění. A z toho vyplývá, že regionální rozměr by měl být zohledňován ve svém celku, tedy uceleně, až dojde k revizi návrhu rozpočtu pro další rok a eh, celého finančního rámce, protože silná politika soudržnosti, která se bude vztahovat na všechny regiony Evropy, bude nutným předpokladem, který nám umožní dosáhnout hospodářské, sociální a územní soudržnosti na uspokojivé úrovni. Doplňkovost, lepší doplňkovost a větší koordinace eh, i mezi národními rozpočty budou rovněž nutné pro optimalizaci výsledků. Kromě toho je třeba potrhnout význam pružnosti tak abychom eh, se lépe eh, přizpůsobili, lépe tedy zohledňovali regionální specifika a abychom více podpořili regiony v jejich snahách překonávat eh, své specifické socioekonomické a územní překážky výzvy. To konkrétně, konkrétně platí pro nejodlehlejší regiony, pohraniční regiony a regiony, které mají zvláštní geografické charakteristiky, jako jsou regiony ostrovní či horské. Dále Potřebujeme přístup, který zahrne i městský rozměr politiky soudržnosti. To je jedna z nutností města, dnes hrávají důležitou dynamickou roli v rozvoji regionu a tak nabízejí pozitivní impulz podněty pro eh, okolní i venkovskou ekonomiku. Eh, realita je všem různorodá, často složitá a proto se mi zdá nutné, aby příští programovací finanční období počítalo s dostatečnými potřebnými zdroji pro investice do městských a příměstských projektů a také to, aby EU přijala koherentně integrovanou městskou politiku. Je patrné, že partnerství se silným místním rozměrem nabízejí výraznou přidanou hodnotu a tak zaručují, aby byla politika vypracovávána a zaváděna i na základě zohlednění místních zkušeností a podle místních očekávání. Potřebujeme tedy koordinovanou odezvu různých regionů a členských států a akce, jako je tato dnešní, kdy se scházejí politici, zástupci místních a krajských orgánů, zástupci evropských institucí, odborníci a akademici z celé Evropy mají také klíčový význam. Takovéto akce umožňují výměnu osvědčených postupů a napísejí přidanou hodnotu k naší prováděné politice a podporují efektivní spolupráci mezi evropskými regiony. Dovolte, abych uzavřela nyní tím, že stručně načrtnu cíle Evropského parlamentu pro oblast politiky soudržnosti po roce 2013. Nová architektura by měla zahrnovat přechodný režim, režim pro přechodné období, kdy se využije minulých zkušeností a vyjde se z nejnovějších eh, hospodářských a sociálních trendů v dotčených regionech. Potřebujeme lepší regulaci a také racionalizaci příslušných pravidel a předpisů, kterými se řídí strukturální fondy, tak abychom zajistili transparentnost, efektivnost a lepší výsledky. Dámy a pánové, vážení přátelé, vaše podněty, nápady, návrhy, které vzejdou z, toho, z těchto osmých otevřených dnů eh, budou ceným přínosem při vypracování a provádění efektivní evropské regionální politiky a politiky soudržnosti. Já vám předem eh, děkuji eh, za vaše příspěvky do diskuze, děkuji vám, že jste přišli a přeji vám hodně štěstí do další práce. Eh, Děkuji a teď dalším řečníkem bude pan minister a prezident Valonského regionu, pan Rudy Demot. Prosím, máte slovo. Merci, madame la présidente. Madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní předsedkyně výboru regionu, vážený pane komisaři pro regionální politiku, vážená eh, předsedkyně, výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu, pane Majštate, dámy a pánové. Je mi dnes velkou ctí prezentovat belgické předsednictví na zahajovacím zasedání tohoto pořadíž osmého ročníku otevřených dnů. Eh, je to skutečně akce, která má smysl, protože mobilizuje a protože plodem spolupráce mezi výborem regionů generálním ředitelstvím pro regionální politiku Evropské komise 240 eh, měst a regionů z 34 různých zemí, bankovního sektoru, podnikové, podnikatelské sféry a samozřejmě také občanské společnosti. Není tedy pochyb o tom, že v průběhu osmi let eh, Evropské dny vždy eh, dostávali počáteční myšlence, vzrůstala účast, eh, regiony a města ukazovaly svůj zájem o evropskou politiku a sehrávali také aktivní roli tím, že se účastnili konstruktivního a trvalého dialogu eh, mezi občany a evropskými institucemi. S tím, že se také lépe potom informovala veřejnost o vízách, které se jí přímo týkají a konečně také to umožňovalo posilování spolupráce výměnou osvědčených postupů. E, pro mne je rovněž potěšením, že jsem mohl dnes mezi vás přijít, e, protože e, předsednictví v Radě EU je samozřejmě výsadou, privilegiem pro všechny členské státy EU a pro federální země, federální státy jako je Belgie, to potom dává příležitost, aby jednotlivé eh, části toho federálního celku eh, dali o sobě více vědět. Předsednictví Evropské unie je rovněž příležitostí eh, připomenout našim partnerům, jaká je hm, hloubka našeho federativního uspořádání. Naše jednotlivé regiony mají nejenom obrovskou autonomii, Eh, ale také mají možnost působit na mezinárodní scéně. Eh, je mi velikou ctí eh, tu dnes prezentovat zvolené téma konkurenceschopnost, spolupráce a soudržnost. To jsou tady témata 8. ročníku otevřených dnů. Mohu říci, že regionální politika a politika soudržnosti EU patří k zásadním prioritám belgického předsednictví. Ehm, Samozřejmě, že roli předsedy je nezasahovat příliš do diskuse, ale stanovit priority to ano. A právě další rozvoj politiky soudržnosti po roce 2013 patří k těmto prioritám. Evropa prochází dobou transformace, částečně je to dáno krizí, kterou jsme museli projít, a která má své dopady v oblasti nezaměstnanosti, sociální nerovnosti. Zároveň ovšem tato Krize vrhla světlo na strukturální slabiny evropského hospodářství. Eh, Toto období transformace je také nutností eh, ve smyslu dostat eh, dlouhodobým výzvám, jako je tlak na přírodní zdroje a demografický vývoj, demografické trendy. Právě na pozadí tohoto kontextu, dámy a pánové, Evropská rada připomněla, že Hospodářská, sociální a územní soudržnost eh, stále zůstává jádrem evropského projektu. Eh, politika soudržnosti eh, má pákový efekt, pákový účinek, sehrává klíčovou roli v dosávání trvanlivých výsledků, vyvážených a v působení napříč celým územím EU. Strukturální fondy jsou mocným faktorem soudržnosti, pro dosávání soudržnosti. Oblasti a města Evropské v, obla- v různých oblastech a městech um, Evropské unie strukturální fondy umožňují dosahovat um, trvalých dlouhodobých výsledků v poslání hospodářství a také v tvorbě pracovních míst. Strukturální fondy mohou být i jedním z hlavních nástrojů při provádění strategie EU 2020. Proto je navíc žádoucí, aby tato schopnost Evropské unie působit prostřednictvím strukturálních fondů byla zachována a dále i posílena. Je to zásadní, pokud chceme nadále rozvíjet Evropu rovnovážně a proto také budoucnost strukturálních fondů politiky soudržnosti patří k prioritám belgického předsednictví. Dámy a pánové, naše dnešní setkání přichází eh, v symbolický čas, eh, protože je určující pro budoucnost politiky soudržnosti. Dělí nás jenom pár týdnů od přijetí v Evropské komisi, eh, od přijetí páté zprávy o soudržnosti. Je to zpráva, která poskytne detailní analýzu situace a bude hovořit o určitých mílnicích, bude hovořit o tom, jaká je situace, pokud je hospodářskou konvergenci, do jaké míry daná politika přispívá k naplňování cílu e EU, do jaké míry je sladěna s ostatními politikami EU a členských států. Tato zpráva bude také obsahovat první e, směry a pokyny, pokud je o budoucnost politiky soudržnosti po roce 2013. A belgické předsednictví e, také Eh, na okraji prezentace páté zprávy soudržnosti uspořádá neformální schůzku evropských ministrů, kteří mají na starost regionální politiku. Bude to 22. až 23. listopadu v Liež. Také bych rád řekl, že eh, vystoupíme i ve výboru regionu ohledně propojení eh, příslušných politik Evropské unie. Dámy a pánové, Eh, jde nám také dosažení lepší tematické a územní vyváženosti v politice soudržnosti. A v této souvislosti tedy budeme hledat eh, odpovědi, které může politika soudržnosti přinášet na takové výzvy, kterým dnes Evropa čelí v oblasti územní, sociální a územní soudržnosti, ale také jde o zajišťování té koordinace eh, při dosávání některých omezeného počtu priorit. Strategie EU 2020, její sladění s ostatními politikami společenství a konkrétně nás, znamená, nás zajímá, jaké priority by měly být zachovány v politice soudržnosti, zejména pokud je o rozvíjení znalostní politiky a tak dále. Pokud je o e, zaměstnanost a různé kompetence, dovednosti, které jsou důležité pro sociální inkluzi, e, jak tedy e, orientovat cíle, cíle politiky soudržnosti na trvalou udržitelnost, ekologii, racionálnější využívání zdrojů. Dámy a pánové, pane komisaři, paní předsedkyně, rád bych ještě upozornil na prioritu, kterou přikládáme územní soudržnosti. V programovacím období 2007 až 2013 eh, strukturálních fondů je zakotven cíl územní soudržnosti jako samostatný. Jde o nástroj, který představuje evidentní přidanou hodnotu komunitární a který je třeba zachovat. E, připomeňme například tvorbu, e, výstavu evropských sítí, výměnu znalostí a zkušeností. Dnes se tedy zdá být hodné pokračovat v úvahách o strategickém přínosu a dalším strategickém nasměrování politiky soudržnosti. A to právě bylo předmětem konference na vysoké úrovni o územní soudržnosti, kterou zorganizovalo belgické předsednictví 30. září až 1. 10. v Turné. Toto setkání v turné samosvě bylo decentralizovanou akcí otevřených dnů a já chci poděkovat paní Breso, předsedkyni výboru regionu, paní Hybnerové, předsedkyni výboru pro regionální spolupráci Evropského parlamentu a panu komisaři Hánovi za jejich aktivní účast na této akci. Během této konference jsme se konkrétně zabývali tématy jako propojení mezi územní spoluprací a strategií 2020, eh, dále Eh, územní aspekt spolupráce, jeho relevantnost, anebo eh, různá eh, uskupení v rámci územní spolupráce, různých územní soudržnosti. Chci také upozornit na to, že úplná zpráva z tohoto setkání plný zápis bude je k dispozici, stačí, když se obrátíte na náš sekretariat. Územní respektive politika soudržnosti sehrává klíčovou roli. Ehm, Máme zde princip subsidiarity a jeho provádění umožňuje regionálním a místním orgánům kontrolovat správné provádění politiky soudržnosti. A chci vám ovšem říci, že je důležité věřit také v udržování dialogu mezi evropskými institucemi a tady se můžete spolehnout na belgické předsednictví, které vnímá svoji roli jakožto Eh, moderátora dialogu, toho, kdo usnadňuje dialog a na závěr dovolte, abych vám popřál hodně štěstí do vašich otevřených dní. Merci, eh, Děkuji, pane ministře předsedo. A nyní bych ráda požádala pana komisaře Hana, aby eh, nám uvedl video sdělení předsedy Evropské komise Jose Manuela Barosa. Děkuji. Pan předseda Barroso mě prosil, abych vám vyřítil, že nesmírně lituje toho, že nemůže být dnes tady s vámi a přikládá velký význam této schůzce evropských regionů právě v této době a e, posílá videozáznam, který bude nyní promítnut. Dámy a pánové, vážení přátelé, skutečně jsem si velice přál, abych se zúčastnil otevřených dní v roce 2010, tak jako jsem činil v předchozích letech. Bohužel s vámi dnes nemohu být, být ale velice toho lituji. A proto si přeji poslat vám eh, toto poselství. Evropa během posledních dvou let je pod velkým tlakem v důsledku hospodářské a finanční krize ale podařilo se nám přijít vypracovat řešení a daří se nám řešit problémy ukořeně a to tím, že upevňujeme ekonomické řízení, koordinujeme ekonomické politiky a také prostřednictvím finančních regulací. Společně jsme dosáhli už mnohého a e, nyní už kráčíme na pevnější půdě. Ekonomické vyhlídky Evropské unie jsou lepší, než bylo možné očekávat. Oživení již probíhá. Třeba, že nezaměstnanost je dosud příliš vysoká, alespoň už dále neroste, to je pravda že pořád je ještě velká nezaměstnanost, ale také je pravda, že jsme na tom lépe, byť přes všechny nejistoty, že jsme na tom lépe, než jsme byli před dvěma lety. Musíme ale uspíšet naše úsilí dosáhnout výsledků dnes Evropou 2020. To je důležitá strategie a důležité jsou její hlavní iniciativy. Naším cílem je, aby eh, ekonomika sociální trhu se dostala zpět do správných kolejí, aby se zajistila inteligentní, trvale udržitelný a inkluzivní růst. Evropské regiony a města budou klíčovými hráči v CV strategii Evropa 2020, budou sehrávat klíčovou úlohu, aby se vytvořily nové udržitelné pracovní příležitosti, aby se investovalo do nových technologií, aby se bojovalo proti změnám klimatu, aby se zajistilo kvalitní vzdělávání, aby se podporovala sociální inkluze, rozvíjela infrastruktura, aby se prorazila cesta pro skutečně inteligentní eh, teritoriální rozvoj a rozvoj měst. Priority strategie 2020 budou ústřední eh, ve smyslu dvou významných politických událostí, které se vás přímo týkají. Za prvé, revize evropského rozpočtu. Evropská komise zakrátko předloží své základní úvahy k této věci. Za druhé, eh, diskuse o politice soudržnosti po roce 2013, která se odehraje v nadcházejících měsících. Tyto dvě záležitosti budou pro nás opravdovou zkouškou. Musíme zajistit, aby výdaje byly efektivnější, aby evropská přidaná hodnota se zvýšila a aby se zjednodušila realizace komunikace. Pochopitelně, že nemůžeme pomět eh, rozpočtový tlak, ale chtěl bych jednu věc říct zcela jasně. Základní principy politiky soudržnosti se nezmění. Tato politika je totiž výrazem evropské solidarity a ta je samotným jádrem našeho integračního procesu. Politika soudržnosti i nadále zůstane strategickou politikou pro Evropskou unii. Společně musíme hledat synergie tak, aby e, Evropská strategie 2020 byla úspěšnou. A rád bych vás požádal o vaši podporu. Myslím si, že je nesmírně důležité, abychom e, měli podporu regionu Evropy v naší diskusi ohledně politiky soudržnosti. Eh, všechno, co můžeme dělat v našich členských státech, ve vašich společnostech. Všude je důležité hovořit o významu solidarity, o tom, abychom udržovali tu ambici v našem příštím rozpočtu pro naši politiku soudržnosti. To je velice důležité a proto se také domnívám, že musíme navýšit tento dialog mezi komisí a mezi regionami. Vy teď budete mít možnost o tom hovořit eh, a budete hovořit o vašich zkušenostech, o plánech. Na to máte teď tyto čtyři dny. Já se velice těším, že se pak eh, dozvím o výsledku vašich diskusích. Přeji vám eh, velice užitečné a vynikající otevřené dny. Děkuji vám. Yeah, dear colleagues. Vážení kolegové,

Eh, protože se dostáváme k takovému mezníku, který se eh, týká politiky soudržnosti, chtěl zmínit jednu velice důležitou věc. Ten teď řekl, že revize rozpočtu Evropské unie a diskuse o politice soudržnosti po roce 2013 bude pro nás eh, přímo zkouškou. Mohu to jedině, se k tomu jedině přidat. My všichni víme, jak důležitá je a byla politika soudržnosti pro regionální rozvoj. A my nedáváme žádné almužny, ale politika soudržnosti soudržnosti má velice důležitou úlohu, aby se eh, podporoval efektivní, inkluzivní a trvale udržitelný růst ve všech eh, regionech. Hlavní zdroje politiky soudržnosti zhruba 230 miliard dolarů už teď jsou směrovány na prioritní oblasti programu Evropa 2020. Programy politiky soudržnosti už teď podporují úspěšně investice do nejmodernějších inovačních technologií, vysokorychlostního internetu, školení eh, inteligentních druhů rotopravy a tak dále, ale musíme udržet tento hybný moment a musíme také zajistit, že tady nebudou jenom ti, kteří podporují politiku soudržnosti, protože někteří říkají, že politika soudržnosti je příliš eh, váz, vágně vázaná na vaše priority, že se příliš eh, rozprostírají do široka tyto zdroje, takže jsou příliš stenčené. Musíme se velice dívat na to vážně, na tuto kritiku, ale už máme dneska skutečně ovoce, úspěchy, což podporuje také zpráva politice soudržnosti, ta to zdůrazně, ale musíme i nadále přicházet s, s přesvědčivými argumenty, abychom podporovali výkony. Myslím si, že se musíme zaměřit zejména na tři věci. Na soustředění, na výsledky a na kondicionalitu. Co se týče té koncentrace toho soustředění, tady už vlastně ukázal pan předseda eh, Barosa na to, jak důležitá je politika soudržnosti, abychom dosáhli dosáhli cílů strategie 2020. Musím říci, že není žádné napětí mezi politi- Evropou 2020 a mezi politikou soudržnosti. Priority Evropy 2020 jsou relevantní pro všechny regiony a zase regiony jsou relevantní pro úspěch Evropy 2020. Přičemž to není jenom otázka soudržnosti evropských akcí, ale také dobré ekonomiky. Za druhé, po třech generací programu už musíme být schopni jasněji vysvětlovat daňovým poplatníkům, za jakým účelem se vydávají tyto peníze na politiku soudržnosti. Proto členské státy a regiony si musí stanovit takové kvalitativní cíle, které jsou dosledovatelné a které se dají ověřit. Musíme monitorovat, musíme diskutovat o pokroku anebo jeho nedostatku. To je záležitost eh, odpovědnosti a transparentnosti. Nakonec eh, sdílené řízení znamená také sdílení zodpovědnosti. Konečně pak globální ekonomická krize nám ozřejmila jednu věc. Eh, financování nemůže být abstrahované zasahováno od obav o stability, o strukturálních reform a konkurenční schopnosti. Naše ekonomiky jsou velice vzájemně propojené, takže eh, velice těžíme i z pokroku v jiných členských státech a naopak osudovými jsou důsledky selhání. Proto musíme mít takový systém, aby se evropské zdroje staly závislé na celé řadě podmínek, které jsou nezbytné pro to, aby investice byly opravdu efektivní. Dámy a pánové, samozřejmě, že i jiné věci jsou důležité, o kterých také musíme hovořit a které musíme brát v úvahu. Se tady hovořilo několik stran o, o podpoře měst a jak naše postupy zjednodušit, zefektivnit, jak zajistit, aby politika soudržnosti byla k dispozici pomoci všem regionům, zatímco se zaměříme zejména na ty, které zaustávají a, za, za, za, a zajistíme férový přechod. Nicméně ty eh, otázky priority, to jsou opravdu nezbytné podmínky, abychom zajistili eh, férovou a smysluplnou budoucí politiku soudržnosti. Takže i rozpočet a geogramické rozpětí této politiky bude záviset na naší kolektivní schopnosti přesvědčit národní státy, vlády a kritiky, že tato politika politika eh, se mění v těchto velice důležitých aspektech, které jsou právě napojené na její výkonnost. Děkuji. Vážení kolegové, nyní bych požádala, aby se slova ujal Filip Majštát, předseda Evropské investiční banky. Ráda bych této příležitosti také využila k tomu, abych řekla, že bez Filipa Majštata by evropská politika soudržnosti v posledních letech nebyla schopna zavést hla, velké inovační programy a inovaci do financovacího systému. Děkuji, Filipe, i vašim spolupracovníkům. Prosím, ujměte se slova a prosím, řekněte nám něco dobrého o svých plánech do budoucna. Děkuji, Danuto. Vážená paní předsedkyně výboru pro regionální rozvoj, Vážená paní předsedkyně výboru regionů, vážená místo předsedkyně Evropského parlamentu, vážený pane komisaři, vážený pane předsedo mého regionu Valonska, dámy a pánové, děkuji za opětovné pozvání na tyto otevřené dny. Jsem o to e, více potěšen, že zvolené téma pro tento rok mi připadá velmi relevantní Eh, regionální konkurenceschopnost bude klíčovým prvkem pro úspěch naší nové strategie Evropa 2020. Regionální rozvoj vždy patřil mezi priority EIB od jejího ustavení v roce 58 na základě římské smlouvy. Podle této smlouvy EIB, tedy posláním EIB, je propagovat a podporovat hospodářskou a sociální soudržnost. To tedy znamená, že musíme dávat prioritu projektům eh, v regionech, které dnes nazýváme konvergentními regiony. Mezi oblasti působnosti naší banky v uplynulých 50 letech eh, nepatřila žádná, která by zastěňovala tuto prioritu. Místní a regionální orgány jsou dodnes eh, naším hlavním partnerem v naší činnosti. Tyto orgány také různými způsoby podporujeme, jednak přímými půjčkami, přímo půjčujeme regionům a městům, ale také podporujeme prostřednictvím spolufinancování, které částečně e, zafinancováváno z strukturálních fondů, dále prostřednictvím technické pomoci a v nedávné době potom také za pomocí finančního inženýrství abyste měli určitou představu, v uplynulých třech letech, 2007 až 2009, jsme financovali půjčky na projekty eh, v regionech konvergence za 66 miliard eur, což představovalo nějakých 40 našeho celkového objemu úvěru. Byla to také dosti dobrá vyváženost mezi EU 15 a EU 12. Samozřejmě v absolutních číslech všech pardon, ty takzvané staré členské státy dostaly větší díl, ale per capita dostaly více nové členské země. Dále zde byla celá řada společných iniciativ, které byly zahájeny Evropskou komisí eh, za působení Danity Hübnerové jakožto komisařky pro regionální rozvoj. Dovolte, abych zmínil dvě z těchto iniciativ. Eh, Jaspers, což je technická pomoc, to je nástroj technické pomoci, který má pomáhat novým členským státům lépe připravovat eh, velké infrastrukturní projekty, které pak budou podpořeny, které mají být podpořeny ze strukturálních fondů a fondů soudržnosti. A dále zde byla iniciativa Jessica, společná iniciativa, která měla pomoci místním a regionálním orgánům Eh, podporou, eh, v podpoře investic do trvale udržitelného městského rozvoje, rozvoje měst. Samozřejmě strategie EU 2020 poskytuje nové impulzy a nové směry pro eh, evropskou politiku soudržnosti, přičemž je i nadále uznáván uznávána významná role evropských měst a regionů. Zrychlení investic do výzkumu a vývoje, rozvoje, inovací, zelen, ekologické energetiky a také podpora znalostní ekonomiky a podpora malých a středně velkých podniků podpoří konkurenceschopnost regionů a tím přispějeme k naplnění cílu této strategie, to znamená inteligentní Eh, inkluzivní a trvalý udržitelný růst. Ovšem mobilizace prostředků na, eh, na, oblast, na projekty v oblasti výzkumu či inovací, to může být obtížné kvůli překážkám, jako je složitost těchto produktů, technologie, eh, potíže v oblasti zkušeností s finančním sektorem v posledních letech, dále neochota bank Velice často je zde právě neochota bank financovat nehmotné investice, Čili je zde celá řada důvodů, proč se domníváme, že je důležité, aby v evropských institucích, jako je EIB eh, e či její pobočka Evropský fond, fond pro subsidiaritu, abychom spolupracovali s Evropskou komisí na zakládání celé škály nástrojů, které zlepší přístup k financování. Abych zmínil dva z těchto nástrojů, Jeremy. Jeremy zakládá možnost pracovat eh, s prostředky z grantů, se strukturálními fondy a vytvářet eh, revolvingové fondy, které budou pomáhat malým a středně velkým podnikům, kdy se zajišťují zajišťuje základní kapitál, kvazi ekvita, půjč, eh, úvěry, garance, záruky a tak dále. A dále je zde RSFF, to je nástroj pro sdílení rizika v oblasti výzkumu, což je společný nástroj komise a EIB, který má zlepšit přístup k finan k financování výzkumných programů. A zmínil jsem, respektive chci zmínit, že RSFF je k dispozici také pro obce a kraje. Někteří z vás jste se již nalezli svoji cestu k RSFF. Tento fond, tato facilita je tady k dispozici rovněž pro místní a krajské orgány, které chtějí investovat do eh, různých vědeckých parků nebo výzkumných ústavů a podobně. Máme zde také VIP produkty zaměřené na tři pilíře strategie EU 2020 eh, v konvergentních regionech, eh, například eh, strukturální programovací zákony, takzvané. To je věc, která má napomáhat provádění strukturálních fondů a podporovat investice řízené místními a krajskými orgány. Spolupracujeme s panem komisařem Hánem a jeho týmem kdy se snažíme dále zlepšit efektivnost tohoto finančního nástroje. Dámy a pánové, dovolte, abych uzavřel tím, že ještě potrhnu jednu věc, která mi připadá obzvlášť důležitá. Jak už o tom hovořili konec konců mý předřečníci, politika soudržnosti musí být nedílnou součástí nové strategie EU 2020. Nesmíme nikdy zapomínat, že tato strategie má tři pilíře. Samozřejmě potřebujeme inteligentní růst, především tím, že budeme více a lépe investovat do výzkumu a vývoje a do vzdělávání. Samozřejmě potřebujeme trvale udržitelný růst, který bude více respektovat životní prostředí a bude více šetřit přírodní zdroje, které musíme odkázat i budoucím generacím. Ale zároveň potřebujeme růst, který bude inkluzivní, který nenechá nikoho, žádnou skupinu um, obyvatel, žádný region na kraji cesty. Pokud by výsledky strategie Evropa 2020 měly být pouze takové, že bohatí dále zbohatnou, silní budou dále ještě více silnější, aniž by ti chudí a slabí se účastnili na globálním rozvoji, pak by to bylo selhání. Musíme postupovat tak, aby žádná sociální skupina, žádný region nezůstaly stranou globálního rozvoje. A právě v tomto duchu chce EIB přispívat spolu se svými akcionáři, členskými státy, s Evropskou komisí a s, re, s evropskými regiony a městy zajišťovat dynamičtější rozvoj, ale rozvoj, který bude zároveň více vyvážený. Děkuji za pozornost. Eh, Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem řečníkům a teď eh, předám odpovědnost za zbytek našeho zasedání Markovi Rogersnovi. Doufám, že je uskuteční zázrak a že se nám podaří v omezeném čase, který máme, Eh, uskutečnit tu diskusi. Máte slovo. Děkuji, paní Huberová. Ano, dámy a pánové, teď je čas na intervence z fóra. Já už jsem dostal přihlášky od řady lidí, kteří si přejí ujmout se slova. Eh, pokud chcete promluvit, prosím, vyplňte formulář, který rozdávají naši uvaděči. Je tady limit časový, který doufám budete respektovat. Mám tři předsedy, tři místopředsedy, komisaře a předsedu tady přihlášených o slova. Všichni budeme sledovat, zda dodržujete eh, svůj časový limit dvou minut. Takže mohl bych prosím začít a vyzvat pana Mal- Michaela Schneidera, předsedu PPE eh, eh, ve výboru regionů, aby tedy vyjádřil, tedy pronesl svůj projev. Ano, dámy a pánové, předsedové, komisaři, je pro mě velkou ctí a potěšením, že se mohou zúčastnit eh, už po osmé eh, dnů otevřených dveří. Vyslechneme různé prezentace, semináře, které budou demonstrovat odhodlanost regionu a obcí v celé Evropě pro společné cíle Evropy a příspěv a rádi přispějeme k, probudování Evropy. Co už jsme teď vyslechli, vystoupení, která jsme už vyslechli, eh, nás ujistila, že budeme hovořit o strategii pro Evropu 2020 a o politice soudržnosti. To jsou náměty, které sledujeme ve výrovou regionu a my jsme dospěli k závěru, že Lisabonská strategie nedosáhla svých cílů, protože regiony a místní úřady, místní orgány po celé Evropě nebyly dostatečně zapojeny. Domníváme se, že z toho musíme vyvodit poučení. Po několika měsících eh, uskutečňování programu eh, Evropa 2020 jsme si mysleli, že už jsme se poučili ze svého selhání. Ta strategie se skoro nedotýká úlohy regionů a místních orgánů v členských státech. My v členských státech jsme svědky toho, že debaty, diskuse o tomto zapojení probíhají. Ale příliš mnoho času jsme promrhali, ta debata skoro ještě nezačala a jsem velice vděčný belgickému předsednictví za to, že předává své iniciativy a stanoviska eh, výboru eh, v rámci té strategické, vytváření strategické politiky. Budeme o něm hovořit, bude přijato a chceme probrat taky požadavek vytvoření teritoriálních paktů, které pomohou při uskutečňování zprávy a řízení na více úrovních. A jde nám o to, aby byly stanoveny, jaké úrovně toho řízení mají být, aby to bylo stanoveno zákonem, aby to nebyla náhoda, tak aby ta zpráva a ta partnerství šla v ruku v ruce v této oblasti. Nicméně ty národní reformační programy jsou jistě vhodným rámcem pro tyto požadavky. A třetí aspekt je, že výbor regionů bude dále rozvíjet sledování, tedy Evropy 2020 v rámci evropských instituce, bude to probírat na, eh, v debatách a pravidelně přispívat eh, k debatě o tom, jak se ta strategie uplatňuje, co se dá zlepšit. Dvě minuty vypršely, děkuji. Děkuji, pane Schneidere. Anders. Ehm, byla tady velká výzva, apel na teritoriální eh, pakty. Poprosil bych nyní EPP eh, koordinátora parlamentního výboru pro regionální rozvoj, pan ehm, eh, Nisteroj. Eh, vítám vás v této sněmovně demokracie, vítám vás v plenární sněmovně. Eh, mám dojem, že rozumná diskuse politiky soudržnosti je velice potřebná. Jdeme tady správným směrem. Potřebujeme se dostat ke svým cílům v roce 2020. Máme také některé eh, neoficiální dokumenty, non patry ale musíme se dostat k samotným základům krize. O tom hovořil i pan Schneider. Je třeba zapojit města a regiony do strategie 2020. O to jde. Je to trošičku obtížné, ale když se podíváte na dokument Rady, tam se totiž hovoří o členství členských státech, že ty musí činit příslušné kroky. A územní pakty eh, jsou ponechány eh, stranou. Ale my to v parlamentu požadujeme. Chtěli bychom také pokrýt tu celou oblast, celou šíři. Není tomu dosud tak. Některé členské státy, jak se zdá, mají za to, že eh, se jedná jenom o vlastně ty bohatší regiony, které jsou úspěšné v konkurenci a kterých se týká politika soudržnosti. Ale nejde o to, aby ti, kdo jsou bohatí, byli ještě bohatší a kdo jsou silní, aby byli ještě silnější. To musí zahrnovat všechny. Z tohoto hlediska se musíme zajistit, zamyslet i nad finančními prostředky. Musí být na energetiku, dopravu, klimatické změny a podobně. Parlament má za to, že nepotřebujeme nějaké jednotlivosti, ale musíme mít horizontální politiku, která by vzala v potaz zájmy každého města i regionu. Různé výbory se už k tomu vyjádřily, včetně výboru regionu. Musíme mít eh, na mysli cíle, než rozhodneme o pravidlech. A do toho musí mít zapojen parlament, protože eh, máme před sebou na 100% všechny oblasti týkající se politiky soudržnosti. Děkuji mnohokrát. Za výbor regionu bych teď poprosil eh, Karl Heise Klárka, který je předsedou PSF e ve výboru regionu. Děkuji. Já no, už tady pracuji 15 let v výběru regionu a ptá, ptají se mě přátelé, proč to děláš v, Brus, v Bruselu, v Evropské unii. A já říkám, protože Evropská unie vlastně způsobila největší úspěchy roku 20. století. Evropa velice trpěla v důsledku dvou světových válek. A poté byly položeny základy evropských společenství založené na spolupráci, nikoliv na válečné konkurenci, ale na spolupráci a to s cílem neustále zbližující se unie národů. Jedná se tedy o soudržnost v Evropě. Žádná politika právě není důležitější než politika soudržnosti. Evropská regionální politika, to má na starosti pan komisař Hahn a ta je právě ta nejdůležitější, aby Evropa se udržela pohromadě. Nikdy to, nebylo nejdůlež... Nikdy to nebylo důležitější než teď v době krize, taková je pravda. Momentálně prožíváme nejhorší krizi, jakou pamatuji. Toto město, Brusel, musí být na pozoru. Aby náhodou neskočil, neskončilo jako Washington DC, ale bez těch čajových, ducha, bez těch čajových dýchanků. Ehm, Podívejte se na to, jak smýšlejí lidé v Evropské unii. Dívají se eh, na, ně, na nás často velice kriticky. To máte jako postavení Washingtonu ve Spojených státech. Pokud toto chceme změnit, pak potřebujeme politiku, která opravdu lidi zblíží, přivede dohromady, která bude působit proti finanční krizi, proti ekonomické krizi, kterou pořád prožíváme, protože pořád ještě trvá nejvyšší eh, nezaměstnanost, kterou jsme zažili. Musí to být tedy politika, která nebude jenom sloužit bohatým, musí sloužit chudým a pracujícím lidem. To přesně potřebujeme a potřebujeme to velice naléhavě. Pokud toto zvládneme, Ano, už končím. Pokud toto zvládneme, pak eh, se budou lidé příznivě dívat na Evropskou unii. Otevřené dny představují velkou příležitost, abychom mohli k tomuto cíli pokročit vpřed. Děkuji. Thank you. Um, back now to... Děkuji. Teď eh, vrátíme slovo eh, Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu Ricardo Cortés Lastra. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Je pro mě velkým potěšením tady dnes odpoledne s vámi všemi být. Účastníme se nejdůležitějšího evropského fóra kde se scházejí zástupci různých regionů, abychom mohli sdílet společné projekty a vyměnili si názory. Já bych rád využil této příležitosti k tomu, abych jasně řekl, že politika soudržnosti je pro růst Evropy a pro rozvoj životně důležitá. Když budeme hovořit o budoucím rozpočtu, musíme se postarat o to, aby naše politika soudržnosti byla politika růstu a ne politika, která by znamenala pouze další náklady. Politika soudržnosti je něco, co podporuje udržitelný rozvoj a je založeno na evropské solidarity. Eh, je, jde o zaměstnanost, výzkum, inovaci, změnu klimatu, dopravu, infrastrukturu, vzdělání a boj proti chudobě. Všechny tyto náměty, všechny tyto oblasti jsou velmi důležité když jde o růst Evropské unie a nic, ničeho nelze dosáhnout bez oddanosti odhodlání evropských regionů, protože vy jste nejblíže evropským občanům, vy jste ti, kdo může změnit společnost, takže je nesmírně důležité hájit politiku soudržnosti jako silnou evropskou politiku. A musíme bojovat proti jakýmkoliv pokusům renacionalizovat tuto politiku soudržnosti. Musíme to dělat proto, abychom dosáhli přínosu, který tato politika má a abychom si zvýšili její viditelnost, protože politika soudržnosti je jedním z hlavních nástrojů Evropské unie. Musíte mít také na paměti, jak důležitou úlohu mají všechny regiony při zohlednění úlohy občanské společnosti. Také jde o decentralizaci a, a víceúrovňovou zprávu a řízení a vládu. To vše musí být splněno, aby regionální politika měla úspěch. Děkuji. Teď vyzývám před, předsedy AODE Kukas, který je také členem eh, Městské rady Liverpoolu. Uh, Tlumočnice opravuje to paní. Já jsem tady také zároveň jako zástupkyně skupiny ALDE i ve výboru regionu. E, pátá zpráva ještě nebyla zveřejněna, ale už se spekuluje o jejím obsahu. E, částečně informovaně, ale částečně bez e, potřebných informací. Pokud je o ten první případ, a já neříkám, jestli je ta zpráva správná, tak se to odrazí tady ve výboru regionu a samozřejmě také i v našich městech a regionech, v našich členských státech. Velmi ráda jsem slyšela od předsedy Barosa, že základními principy politiky soudržnosti, které by v té zprávě měly zaznít, se nezmění. Víme například, že přechodné, tedy eh, regiony, které probíhají přechodným obdobím, budou zmíněny v té zprávě. A celá řada těchto regionů přejde do, této, do tohoto období přechodu. Ale co já bych ráda řekla, některé z těchto regionů mají velké potíže v současné době, protože v příštím roce v lednu se zmenší jejich schopnost přilákat investice. To znamená, že se změní možnost podporovat ty společnosti. A to je něco, čím se budeme zabývat až do té situace, kdy nastane. A je to velice jednoduché. Pokud chceme mít politiku soudržnosti, která, používám vaše slova, není almužnou, a tak musíme být připraveni být pružní a pomoci regionům, které to potřebují a to v době, kdy to potřebují. A důvody jsou zcela jednoduché. Je to proto, že potřebujeme práci pro naše občany a potřebujeme růst pro naše ekonomiky. Práci a růst. To by mi měly být dva základní cíle politiky soudržnosti. Ale cílu je třeba dosahovat, mají-li být úspěšné. Lisabonská strategie selhala, protože jsme ji nevzali si za vlastní ti, kteří mohli zaručit její úspěch, regiony, města a vesnice v celé Evropské unii ji nepřijali za svou. Pokud chcete, aby uspěla Evropa roku 2020, pak ji musí provádět ti, kteří v těch eh, oblastech žijí, kteří je spravují a nemůžeme ji realizovat v izolaci. Naši občané totiž také musí být součástí toho procesu. A Eh, ty laboratoře pro místní rozvoj, které se eh, v letošním roce v Bruselu eh, konaly, na to poukázaly. Proč? Protože Paní komisařko, prosím, buďte stručná, upozorňuje předseda moderátor. Je to aktivní fáze eh, v vývoji našich měst, regionů a vesnic. A v této aktivní fázi naše úloha jako Evropa se vytratí. Naši občané už nebudou vědět, co pro ně Evropa znamená. Proto bych vás ráda požádala, abyste zvážili, jak se postaráte obě o to, aby naše vesnice, města, regiony, venkovské oblasti byly součástí té strategie. Musíte mít vždy na paměti to, co doufám, že přijmete z naší severozápadní oblasti, což jsou dvě slova. Růst a pracovní místa. Růst a pracovní místa, která pomohou nám pomoci našim občanům k lepšímu životu. Děkuji za vaši pozornost. Oh, Jenom dvě slova, eh, i když to byly tedy více než dvě minuty. Teď vyzývám předsedy Evrop, eh, tedy skupiny Evropské aliance v výboru regionu pan Mieci Zajakava. Szanowna Pani paní Szanowni Członkowie. předsedkyně, členové panelu. Na tomto setkání vás zdravím jménem Evropské aliance. My se domníváme, že strategie Evropa 2020 by mohla značně ovlivnit posílení Evropské unie, ale bude tomu ve skutečnosti tak? Bude tomu tak, pokud zapojíme ty hlavní aktéry do realizace této strategie. A pokud k tomu má dojít, tak Eh, tyto, tyto zainteresované strany musí tuto strategii považovat za něco užitečného a relevantního a musí mít k tomu relevantní nástroje. První prvek strategie 2020 by měla, by měla být eh, územní soudržnost, která je součástí strategie na základě Lisabonské smlouvy. To znamená zapojení na všech úrovních řízení. Měli bychom potrhnout, že jakákoliv evropská politika by je do značné míry také místní politikou. Proto zapojení místních orgánů a regionálních orgánů řízení do realizace této politiky je nezbytná a má zásadní význam. Ekonomická soudržnost je také důležitá, protože posílením ekonomiky ve všech regionem, to bych tedy rád zdůraznil, nejenom eh, tedy ve městech, při využití našich zdrojů, správném využití eh, zdrojů posilíme náš ekonomický potenciál. Evropská unie může uspět jedině, pokud se soustředí na všechny své regiony, okrsky, obce. Někteří lidé již říkali, že, budou, že mají dominovat města, že tam se soustředují zdroje, ale co my říkáme, je, je zapotřebí vzít v úvahu každý jednotlivý region Evropské unie. Zemědělství je pro nás důležité. Eh, potravinářská politika je pro nás důležitá. A to také souvisí s regionální politikou. Lidé, kteří pracují v eh, obecní, na obecních úřadech, místních orgánech, je vědí, že je důležité rozvíjet venkovské oblasti. Proto bychom měli mít k dispozici do, do, dostatečné nástroje, abychom dosáhli rozvoje v těchto oblastech. Máme asi 30 milionů lidí, kteří pracují v zemědělství. A 40 milionů pracuje v potravinářství. To ukazuje, jak důležité jsou to oblasti. Politika soudržnosti, dámy a pánové, musí zároveň brát v úvahu tedy lidi, kteří v dané zemi žijí. Děkuji. Uh, Děkujeme. Znovu se vrátím k výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu a vyzývám Karen Karen Bachovou z tohoto výboru. E, děkuji a blahopřeji vám k zorganizování tohoto osmého ročníku Open Days. Já s mnoho let e, se účastním těchto akcí za místní parlament, regionální parlament, ale v Evropském parlamentu nejsem dlouho. Myslím si, že tato akce je velice důležitá pro naši spolupráci. Všechny politické úrovně musí zajistit vyšší kvalitu života a vyšší kvalitu bezprostředního životního prostředí, kde lidé žijí. To je také úkol regionálních orgánů. Tam je samozřejmě zapotřebí využít evropských fondů, bez nichž to není možné. Takže všichni se musíme na realizaci politiky soudržnosti podílet. Má určitá důležitá kritéria zlepšovat kvalitu života, ale zároveň posilovat konkurenceschopnost. Je zapotřebí v našich sděleních zdůrazňovat stále více, že jakékoliv fondy věnované na politiku soudržnosti nejsou eh, rozdávány pro nic za nic regionům, nejsou almužnami, jak řekl komisař Hahn je důležité, aby se zahájilo hledání talentu, podpora talentu, snižování deficitu. Takže jakákoliv podpora regionů zároveň musí podporovat rozvoj těchto regionů. Je zapotřebí zajistit, aby regiony, které jsou dost vyspělé, aby neupadaly za současný, zaostávaly za současným standardem. A je to něco, co je zapotřebí posilovat. Je zapotřebí lidem ukázat, kam se investuje, kam jdou ty finanční prostředky, kde vznikají příležitosti získat pracovní místo, vzdělání. A to je zapotřebí financovat společně. My potřebujeme tyto finanční zdroje a v dlouhodobé perspektivě budou mít členské státy k dispozici tyto prostředky jenom, když jejich elektorát eh, si bude vědom, tedy voliči budou vědomi, jakou hodnotu má Evropská unie. Thank you very much indeed. And I didn't even need to pick up the hammer. Děkuji mnohokrát. A nyní bych ráda dal slovo eh, radnímu z Helsinky, panu Maku Makulovi. Eh, Děkuji, pane předsedající. Vážení přátelé, vážení účastníci, Politika soudržnosti má ve svém základu inovativnost, spolupráci mezi regiony, ale také odvahu krajů jít do inovací, mít v ně dostatečnou důvěru a víru. Ale samozřejmě mezi teorií a realitou existuje značná propast. Teoreticky tedy máme určitá stanoviska, přístupy politické, ale třeba to potom převádět do konkrétních činností, tak abychom skutečně mohli dosahovat výsledků, a to nových výsledků v kontextu strategie Evropa 2020. Můžeme konstatovat, že existuje celá řada osvědčených eh, postupů, které v Evropě, po, všude po Evropě můžeme nalézt. A pan komisař Hahn má na starost regionální politiku. Samozřejmě ne, všich, ne všechny musíme nutit být inovativní, ne všichni musí provádět výzkum, ale je třeba sázet na spolupráci například mezi městy, tak abychom dosáhli té kritické masy, která nám umožní, aby Evropská unie byla přitažlivá pro investice, eh, zejména do inovací, včetně těch nejradikálnějších. To si žádá určité kroky. Máme již příklady například v oblasti inteligentní dopravy, aplikovaného výzkumu a podobně. Protože zrovna tady v tom je Evropa dnes eh, zvlášť radikální a zvlášť nová. Děkuji. Děkuji mnohokrát eh, a Nyní zamíříme na jich z Helsinek do Dunkerku. Poprosím Michela Delbára. Prosím. Bez mikrofonu. Když budu znova začínat, tak musím znova vyjmenovat všechny naše předsedy a předsedkyně. Všichni souhlasí. Všichni tady v hemicyklu souhlasí s politikou soudržnosti, s multi-governance, s rolí územních samozpráv. Já, eh, pane předsedo Demote, jsem eh, před pár, let, jsem před pár dny účastnil oslavy roči Interregu. Všichni s tím souhlasí, všichni souhlasí s tím, jakou roli to má hrát a s tím, co už 20 let provádíme. Já jsem spokojen ale da, vážení, jsme v bublině. Venku, za dveřmi tohoto sálu, znám komisaře, kteří o tom nemají pojetí, kteří kradou prostředky komisaře Hánovi. Znám šéfy státu a vlád, kteří o tom nemají ponětí, chtějí vracet politiky na úroveň členských států. To, o čem se tady bavíme, se musí promítnout také za dveřmi tohoto sálu. Je třeba přesvědčit celou Evropskou unii, ne sebe samé. Od samého začátku jsem souhlasil s vystoupeními kolegů z EPP, tak to, ukaz, to svědčí o tom, eh, jaký je vývoj. A je to normální, protože žijeme tu realitu. Evropa zítřka se buduje na našem území, v našich oblastech. Evropa, která bude demokratická, protože naši spoluobčané uvidí přímo u sebe doma výsledky. Tak jenom taková drobná připomínka. Využívejme tyto otevřené dny, abychom oslovovali lidi. Zazme tohoto sálu, protože ještě mnoho lidí, které je třeba přesvědčit, je to ještě hodně práce, která nás čeká a já nám do ní přeji hodně úspěchu. Děkuji mnohokrát. Eh, kdyby nic jiného mohu vás ujistit, že všichni naši tři další řečníci žijí mimo bruselskou bublinu. První pochází z Ostravy, teda v Itálii, to pan Massimo Bello. Grazie, presidente. Gli open days sono un'occasione significativa. Děkuji, pane předsedo. Otevřené dny jsou významnou příležitostí pro občany regiony po celé Evropě. A v tomto kontextu, jak se domnívám, právě města představují určité hlavní měřítko v tom smyslu, jak se přispívá a konsoliduje k soudržnosti po celé Evropě. Díky evropské politice tady je celá řada iniciativ, A například je to eh, iniciativa starostů, týká se to trvalé udržitelnosti energetiky. A my jsme to podepsali 8. května tohoto roku. Chtěl bych učinit návrh ve směru komise. Proč E, nemůžeme mít právě takovýto pakt také pro politiku soudržnosti a aktivní zapojení všech měst, všech starostů. Slyšíme tady hodně o regionech, ale myslím si, že právě obce jsou hlavním stavebním kamenem Evropy. Myslím si, že rozpočet Evropské unie má sloužit i k projevům e, sociální solidárnosti. Je velice důležité, aby politiky po roce 2013 nebyly podceňovány. Obecní úřady, městské úřady určitě chtějí být plně zapojeny právě po roce 2013. Už končím, pane předsedo. Takové problémy, jako dnes existují, jsou tady o toho, abychom z nich činili příležitosti. Děkuji. Thank you very much. Eh, děkuji. Teď bych požádal eh, jednoho z našich hostů ze Spojených států, je to profesor Adrian Petresku, který je který přednáší na Univerzitě Marylandu ve Spojených státech. Prosím, pane profesore, děkuji, to je od vás velice laskavé. Děkuji vám všem, všem předsedům, místopředsedům a všem vůbec. Já jsem z Univerzity z Marylandu mm, a přednáším v Německu a v Rumunsku. A kdybych já vám řekl, odkud vůbec jsem, já totiž jsem z eh, regionu, který je někde na jihu Bulharska, po, po Dunají, nedovedl, ne, ale jsem prostě od někud, dá se říct, že já jsem odevšud ve světě a že pak tady byla celá řada měst, má matka, moje matka byla, když mě bylo šest a moje země je tedy celý svět a mým náboženstvím je činit eh, dobře eh, už eh, v roce 1776 před osmým květnem bylo řečeno, že toto je velká iniciativa, velká myšlenka, ale mohu prosím vás eh, důvěřovat regionům jakožto složitým adaptivním systémům. To znamená, že ty inici- za ty iniciativy, které z nich vzcházejí, skutečně najdou svou cestu bez ohledu na to, kolik překážek jim nastavíme do cesty. Můžeme už jen přestat klást překážky do cesty a začít ty překážky odstraňovat. Já jsem velice rád, že tady je tolik lidí, kteří hovoří o iniciativách, které přicházejí z, z, ze spoda, jak se dostat z této bruselské bubliny. To všechno mě velice těší. Ale chtěl bych vám navrhnout takový jednoduchý experiment. Před 30 lety tomuhle děti bylo 15. A já jsem tehdy navrhl našemu eh, řediteli, aby se ve fyzice, eh, už to bylo v roce 1980, experimentovalo se zelenou eh, energetikou a ředitel řekl, to nejde, to nemáme v osnovách. A dnes, eh, teď jsem tady v Bruselu, a vím, e, znám plno středoškoláků tady v Belgii a já se jich ptám, dovídáte se ve škole něco od zelené energetice? Co si myslíte, že na to říkají? Říkají, nevíme nic. Nikdo se ve škole nic nenaučil o tom, že můžeme například dělat solární energii. Tady v, v, e, to vlastně tam neexistuje, jakoby, takže vám velice děkuji, že to sem vnášíte. Proto e, bych vám chtěl navrhnout tři věci. Udělejte to prosím velice stručně, říká pan předseda. Eh, tady eh, po, národní, služba národních parků ve Spojených států. Já bych se mohl obrátit na takovou službu v Evropě, aby taková byla v Evropě. Aby vždycky tady byly velké příležitosti v každém městě, v každé, aby tu iniciativu 2013 odvedli dále. A možná, že bychom mohli mít takovou rotační bázu pro naše setkání, aby se tito posluchači příště sešli třeba právě v tom Bulharsku, tam u nás, nás a tam potom lidé budou eh, vidět, že se to týká i jich. Děkuji, děkuji vám mnohokrát za pozornost. Thank you very much. Um, I'm going to be even-handed between... Eh, musím to rovnoměrně rozdělovat mezi východ a západ. Takže teď přecházíme na Moskevská akademie věd a poprosím pana eh, profesora Sergeje od Topolského, ano, je to velice dobře, velice dobře to vyslovujete. Mohu tedy začít. Eh, v Rusku se dlouho už hovoří o tom, zda můžeme nějak využívat regionální politiku Evropské unie nebo ne. Samozřejmě, že mínění se rozcházejí, ale musíme prostě vycházet nejenom z kladných, ale i záporných zkušeností, protože i ty jsou cené. A přístup je takový, že regionální politika už tady existuje dlouho a že regionální politika je nezávislá politika od zahraniční politiky, ekonomické politiky a podobně. Navíc eh, západní zkušenosti s vědeckou prací, eh, kdybychom eh, sem přinesli, přivedli alespoň dvě osoby, každou z jiné země se svými zkušenostmi. A pak musíme začínat od toho, že budeme vytvářet s čtenáře musíme vytvářet měli hlavně číst. A myslím si, že tady právě vaše zkušenosti jsou více než hodnotné. A pak bych ještě navrhla, abychom změnili název otevřené dny. Co kdyby to byly zavřené dny? Ale e, spíše bychom měli hovořit snad o otevřených létech než o otevřených dnech. Je dobré opravdu se vymotat z bubliny Bruselu, nicméně jsme hosty Evropského parlamentu, takže také asi dobré požádat uh, uh, před, člena skupiny ALDE z Evropského parlamentu. Vážené dámy, vážení pánové, uh, já si myslím, že před námi stojí velké výzvy. Evropská krize, státní dluhy a ty postihují lidi, občany. A já vím ze skutečnosti, ze zkušenosti jako starosta a člen regionálního parlamentu, že právě regiony se s tím musí vypořádat. Více než dříve strukturální a politika soudržnosti musí být projednávány na základě toho, jaký, jak, přisp, jak mohou přispět k překonání této krize. A jak mohou přispět ke stabilizaci eh, makroekonomiky. A tady eh, přichází na řadu konkurenceschopnost. Na to bychom se měli soustředit, protože peněz je málo. Potřebujeme se postarat o to, aby politika soudržnosti a strukturální politika se dostávala tam, kde se vytváří infrastruktura a pracovní místa. A tady zase přichází na řadu eh, otázka malých a středních podniků. Eh, většina, 90% všech podniků v Evropě jsou malé a střední podniky, ale jenom 8% jich eh, může ovlivnit trh. Takže je zapotřebí vytvářet takovou strukturální politiku a regionální politiku, která lépe využívá eh, možnosti regionu, transferu technologií, podpora eh, výzkumu na univerzitách a vytváření překlenování možností, zvyšování konkurenceschopností a kvalifikací. A je zapotřebí, aby se toto dostalo do regionu, které to potřebuje. Makroekonomická politika, strategie, Dunajská strategie a tak dále nabízejí platformu, na které právě tyto, eh, tyto dovednosti můžeme podporovat. Děkuji. Chce ještě někdo vystoupit? Přeje si ještě někdo ujmout se slova? Ano. Ta dáma v tyrkysových šatech vzadu. Mohla byste se prosím představit? Martin Tevenio, jsem z Francie a zastupuji síť, která se jmenuje Síť místních paktů. Jsou tedy místní pakty, které jsou přesvědčené o nutnosti eh, vzít to znovu od základu, to znamená, je to přímo eh, v regionech, v obcích, eh, kde je možné problém přijít na kloup, je možné je řešit a ve spolupráci a spolupráce s občanskou společností a místními samozprávami je tady možné nějak organizovat. Já tady zastupuji já se tedy domnívám, že je třeba diskutovat s občanskou společností, ne pouze o ní. A myslím si, že je třeba, aby se také zaznělo, že velká potíž se sdílenou odpovědností je vědět, jak společně zapracovávat ta, ta, ty odpovědi nebo dílčí odpovědi do řešení, které umožní občanům také ověřovat si kvalitu těch řešení zda tedy občany budou mít možnost posuzovat kvalitu výsledných řešení a do, to, do jaké míry tam byly zohledněny jejich potřeby, jejich přání. Já si myslím, že to je e, věc, e, která je relevantní tedy pro sdílenou, takzvanou sdílenou odpovědnost, že třeba by i občané se mohli podívat na rozhodování a na vyhodnocování těch řešení potom. Děkuji mnohokrát. Hlásí se ještě někdo? Ne, to je fotograf. Ještě někdo se hlásí o slovo z pléna? Ano, tamhle vidím zvěženou ruku, je to dáma v černém na místě 484. Děkuji. Jmenuji, si, jmenuji se Josephine Rampola, jsem ze Sicílie i když žiji v Austrálii. Jsem tady náhodou, ale ráda bych zmínila, že jsem stále e, v kontaktu s problematikou nezaměstnanosti mladých na Sicílii. Evropa pro sicilské mladé je nesmírně vzdálená. Ti lidé vystudují, vystudují třeba magisterské studium, udělají prostě vše, co je v jejich silách, ale práce to je pro ně prakticky neznámá veličina. A není to žádné zanedbatelné procento, protože když stojíme tváří v tvář tomu, čím prochází mladí, když hledají práci, mohli bychom skoro říci, že je to 80-90 mladé populace v našem regionu, které je bez práce, tedy takto vysoké procento. Já jsem nesmírně ráda, že zde dnes mohu být, protože se domnívám, že tyto otevřené dny, jak již zaznělo, by se měly přiblížit regionům. Tedy částem Evropy, Eh, které jsou tak daleko a právě Sicílie je jednou z nich. Byla jsem dnes překvapena, že tu vidím některé italské politiky, které vidíme pořád v televizi, kde hovoří o tom, co by se mělo v Itálii udělat. Dnes tady měli možnost něco říci a Přitom se jenom zvedli a opustili sál. Já nejsem nikdo, ale vím, co se děje ve většině Itálie a Sicílie, kde s chodou okolností žije Je to pro mě adoptovaná domovina, žiji v Mesíně, A ráda bych tedy řekla, prosím vás, konkrétní slova a konkrétní činy, protože slova mladým ani žádným jiným občanům nepomohou. Děkuji. Time for one more. Takže máme čas ještě na jeden příspěvek. Pokud někdo chce, ale zvedněte když tak ruku hodně vysoko, abychom vás tady odtud viděli. Ano, prosím, takže poslední slovo tamhle pán. Jens Nilsen ze Švédska. Já eh, jsem starostá, jsem ve výboru regionu. Můžete mě, slyšíte mě? Já jsem člen výboru regionu už 11 let a účastnil jsem se otevřených dveří, které poskytují výbornou příležitost, abychom mohli diskutovat o různých argumentech. Ale jistě, jak tady bylo řečeno, souhlasíme ve všech našich politických stranách, ve výborech, v Evropském parlamentu komisi, všichni jakoby souhlasíme, ale teď ještě jde o to, aby tam také přesvědčili lidi venku. Vzpomínám si, jak to bylo někdy před deseti lety, kdy nás eh, regiony přizvala Evropská komise k dialogu o politice soudržnosti. Ale vlády, a konkrétně například švédská vláda, nepřizvaly eh, eh, regiony k diskusi o stejnému předmětu. Pořád ještě čekáme na takový dialog ve Švédsku, jak právě Švédsko má přispět ke strategii Evropa 2020. Takže je důležité, aby komise vyvinula tlak na národní vlády v tom smyslu, aby aktivně vstoupili do dialogu s městy, regiony, vesnicemi své země. Musíte být na ně přísnější. Děkuji, opravdu vám velice děkuji. A těsně, než vám dám slovo zpět, paní předsedkyně, chtěl, chtěl bych ještě požádat eh, paní Breso a pana komisaře Hána, aby se stručně vyjádřili k tomu, co tady dnes odpoledne slyšeli. Prosím, pane komisaři, chcete na to stručně zareagovat? Dvě poznámky. Za prvé, tyto otevřené dny jsou vlastně dny, které nás spojují a ať tomu řekneme jakoliv, každopádně je to příležitost pro výměnu zkušeností a nikdo není povinen dělat totéž eh, ve své oblasti, právě naopak. Nám jde o to, abychom tady přinesli určitý stimul, aby lidé byli pobídnuti k tomu, aby eh, organizovali podobné věci. Opravdu 260 takových akcí se tady pořádat. A to mají na starosti individuální eh, politikové na místní úrovni. To se nemusí diktovat z Bruselu. To je důležité, aby se lidé dělali tam, kde jsou, tam, kde působí. To je tedy apel, s níž bych se chtěl na vás obrátit. Michel Bar a ostatní zcela správně řekli, že jsme sice sjednoceni, spojeni, ale také víme, že o tom nejsou všichni v Evropě přesvědčeni a proto musíme se snažit eh, více. Eh, mnozí potom vidí, že národní vlády jsou přesvědčeni, že národní vlády eh, za to do značné míry mohou, protože by měly více se angažovat do dialogu s regiony a s dalšími úrovněmi. Čili měli bychom tedy využít těchto dnů jakožto příležitosti k tomu, abychom se lépe seznámili, abychom si vyměnili zkušenosti a zároveň, abychom se pak vraceli domů posíleně. A snažili se vyrovnat se s tím vším, co představuje problémy regionální politiky. Prosím, paní předsedkyně. Za prvé je třeba říci, že dnes zajisté se všichni tady shodneme, ale já si vzpomínám na to, jak začínaly diskuse o politice soudržnosti. Tehdy bylo mnoho pochyb ohledně toho, zda je opravdu rozumné eh, tady mít i cíl konkurenční schopnosti ale zdá se teď, že toto riziko bylo úspěšně odraženo na úrovni Evropské unie. A zdá se, že už vidíme první výsledky a ty se snažíme upevnit prostřednictvím těchto otevřených dní. Nejde jenom o diskusy o politice soudržnosti, ta tady bude samozřejmě dále pokračovat, ale za druhé jde i o to, že tyto otevřené dny zcela jasně nám umožňují diskusy. E, ve Bruselu se prostě tady teď nedají dělat věci, ale je to příležitost čas o tom, abychom si popovídali o tom, co už se udělalo a co se bude dělat v budoucnosti. A důležité je, aby to všechno vedlo ke zlepšování toho, co děláme, až se vrátíme všichni domů. Je to tedy příležitost, aby se všichni zapojili. Představitelé Eh, občanské společnosti je tady 6 tisíc lidí, kteří vlastně představují místní eh, orgány, jsou partnery eh, v, sociální, v občanské společnosti a jedná se o politiku soudržnosti, která má být politikou partnerství, která se provádí na místní úrovni s ekonomickými i sociálními zainteresovanými hráči jako účastníky. A pak za třetí konkrétně nám jde o to, aby se dále zlepšovala metoda eh, otevřených dnů, aby se to rozšiřovalo na celou, na širší společnost, nejenom na ty, kdo jsou tady v Bruselu. Proto jsme přizvali všechny, koho se to týká, aby si také u sebe doma organizovali E, místa, e, akce. A momentálně je harmonogram provádět 260 takových akcí, které jsou organizovány místně, ale které jsou provázány s těmito, provázány s otevřenými dny. A jedná se o to, abychom hovořili o tom zase, co se udělalo a co se má dále dělat. Tak to totiž funguje. musíme projednávat věci na místě, co se tam udělalo a co je třeba dělat. E, musíme si také uvědomit, že ty peníze nepřicházejí z nebe, že to jsou opravdu peníze, které jsou součástí evropských projektů, které jsou důkazem schopnosti Evropské unie pro, nechat běžet takové projekty, aniž by se seškrtávaly projekty, byť i takové zkušenosti někdy máme, zejména u dlouhodobých projektů, protože někdy potom, někdy v průběhu projektu jsou prostředky seškrtány, takže to jsou také problémy. Ale nám jde o to, aby tady opravdu to běželo a aby se dala dokázat Evropská přidaná hodnota v těch projektech, které vedeme doma. Proto bych chtěla vyzvat všechny, kdo tak dosud ještě neučinili, aby tak, eh, aby alespoň na příští rok si naplánovali takové akce i místně, aby mohli prezentovat to, co už eh, vykonali. Ukončím Sicílii. Já nebudu tady zabíhat do podrobností. Já bych jenom chtěla připomenout, že je právem i povinností občanů, aby volali k odpovědnosti politiky za to, jak zacházejí s finančními prostředky nebo vůbec se zdroji. Přičemž Sicílie zrovna má velké zdroje a je třeba, aby tedy občané je volali k, eh, k odpovědnosti. Mm, teď několik eh, poznámek na závěr. Je to moje čest, že to mě mi ctí, že je mohu tady pronést. Eh, budeme mít tři další dny <laughs> diskusí a určitě budeme mít ještě mnoho eh, příležitostí k tomu, abych som vyměňovali zkušenosti, přicházeli s dalšími poznámkami. Tady opravdu bylo mnoho myšlenek, tady rostly tady jak houby po dešti, ale opravdu vidíme, že je tady velká podpora pro mm, významnou politiku soudržnosti ve všech regionech Evropské unie unie, což by nám mělo eh, dosa- umožnit dosáhnout sociálně, ekonomické teritoriální soudržnosti prostřednictvím investic, znalostí, inovací. Je třeba zajistit tedy zdrojově efektivní růst, který by vedl k růstu pracovních příležitostí. To jsou velká očekávání, která se do této politiky kladou. Musí to být růst, který bude více konkurenceschopný. Myslím, že jsme se také shodli na tom, že poslání stanovené ve smlouvě pro tuto politiku stále platí a stále relevantní, ale došlo i ke změně, kterou je rovněž třeba zohlednit. Regiony a města potřebují nejenom vystupňovat své úsilí, aby dostali eh, výzvám eh, jednotného vnitřního trhu a společné měnové zóny, ale také musí řešit globální konkurenci. Pokud je o budoucí architekturu politiky, této politiky, myslím si, že by měla zohlednit územní realitu po krizi. Hovořil o tom pan Lukas. Myslím si, že je zdůvodněné eh, nově pojímat eh, pozici eh, regionu, postavení regionu, které se dostávají z toho trochu znevýhodněného statusu nebo znevýhodněné situace. A pokud se mění jejich potřeby, měly by, měly by být zahrnuty do cíle 2. A já si myslím, že ten režim přechodu, který by podpořil takto snahy těchto regionů, by měl být také identifikován jako součást cíle konvergence. Územní soudržnost v této diskusi nebyla vnímána pouze jako cíl, kterého je třeba dosahovat, ale také jako nástroj k dosahování lepšího a většího růstu. Je naprosto jasné, že reakce na prakticky všechny výzvy, kterým dnes čelí Evropa, mají územní rozměr a proto Eh, musí být bráno vážně vyhodnocování územních dopadů. Rovněž musíme efektivněji zohledňovat specifičnost jednotlivých území, také musíme přizpůsobit tu osu eh, rozvoje měst aktuálním výzvám a příležitostem. Rovněž musíme posílit iniciativy, iniciativu eh, místního růstu, což bylo také zmiňováno jako důležitý prvek této politiky a určitě musíme investovat více do územní spolupráce. Někdo hovořil o odstraňování překážek, Územní spolupráce je právě jedním způsobů, jak toto zajistit. Jsem také přesvědčena o tom, že navržené reformy, či navržená reforma této politiky eh, nás posune dále k politice orientované na výsledky. Eh, slycháme to od pana komisaře pokaždé, když se o této politice bavíme. Rovněž potřebujeme politiku, která bude využívat všechny úrovně evropské zprávy či samozprávy. Myslím si, že tato otázka už speciálně neměla muset diskutovat a také bychom se měli zaměřit na eh, komplexní, na, na budoucnost zaměřenou investiční strategii. Musí jít o, o rámec, který bude zahrnovat všechny evropské strukturální fondy, nejenom proto, abychom zabránili překrývání, ale především, abychom lépe využívali synergie mezi těmito fondy. Musí být politika založená na pobídkách, ale také na určitých podmínkách tak, abychom, tak aby naše intervence byly efektivnější. Eh, politika by se měla zaměřit na priority evropského významu. To souvisí tedy s výzvami do roku 2020, ale musí být ponechan i prostor pro přizpůsobení se specifikům jednotlivých oblastí. Evropa, podle mého, aby dosahovala svých cílů, musí se také posunout dále k novým formám financování svých investic a politika soudržnosti uh, nám skýtá určité zkušenosti z této oblasti. Pan Filip Majštat nám tady uvedl některé příklady. Ale domnívám se, že více financování na základě finančního inženýrství bude potřeba, abychom posílili pakový efekt veřejného financování a také do budoucna budeme potřebovat více rizika, tedy přijímání rizika. A budeme potřebovat dále kroky směrem k racionálnímu, jednoduchému mechanismu prosování výsledků od roku 2004 a od reformy v letech 2008 až 2009 už byla nastavena cesta ke snazší a kvalitnější politice, ale myslím si, že tentokrát musíme být odvážnější v oblasti racionalizace pravidel postupu. A vážení kolegové. Chtěla jsem zareagovat na to, co eh, říkal pan Lukas. Před pěti lety v budově Šálmaň jsme společně, bylo tam také asi tisíc, byla tam asi tisícovka zástupců regionu, společně jsme přijali rozhodnutí Lisabonskou smlouvu dostat na krajskou a místní úroveň. A navzdory tomu, co říkala paní, paní Lukas, evropská regionální eh, politika přistupovala vysoce odpovědně k Lisabonské strategii. A dnes eh, podle toho, co Eh, prezentuje komise ve svém sdělení, můžeme říci, že ta regionální složka Lisabonské strategie byla ta jediná jednoznačně úspěšná složka této strategie. A proto bychom se dnes také měli shodnout na tom, že i Evropu 2020 a její ty takzvané vlajkové lodě, ty nejdůležitější iniciativy, převedeme na regionální a městskou úroveň a jsem si jistá, že i tentokrát se to povede a dosáhneme dobrých výsledků. Zazněl zde územní pakt, eh, um, pakt obcí, pakt měst. Já si myslím, že to, to můžou být také vynikající platformy pro konkrétně naplňování strategie Evropa 2020. Ehm, a za, na závěr eh, pochopme konečně, že rozšiřování Evropy za eh, hranice pouze celostátní či celoevropské zprávy, tedy na tu místní a krajskou úroveň, to nejenom přibližuje Evropu občanům, ale také to vlastně Evropu činí větší. A s, tím, s těmito slovy bych ráda uzavřela toto zasedání a popřála vám velmi užitečný týden. Jak řekl Michel Delbar, eh, musíme, zbývá nám ještě hodně práce za dveřmi tohoto sálu a myslím si, že eh, v tom evropském institucionálním eh, rámci, respektive nejenom v evropském institucionálním rámci, musíme hovořit eh, s těmi, eh, kdo vědí, jaký, kdo vědí, co je regionální politika, jakých výsledků dosahuje politika soudržnosti, ale musíme hovořit i s těmi, kdo o tom mnoho nevědí a musíme se tedy snažit, aby tato politika dosáhla lepších výsledků pro občany, aby vlastně Evropa stála, stala lepší. Chci poděkovat vám všem za účast, chci poděkovat spoluorganizátorům a chci poděkovat Marku Rogersonovi za to, že eh, nalezl čas pro každého, dokonce i tlačil lidi do vystoupení a děkuji našim tlumočníkům a přeji vám příjemný týden v Bruselu. Tímto uzavírám toto zasedání. Děkuji. You should have said it.